Opět je to otázka k ústnímu zodpovězení, vznesená na komise Jde o kontrolu e, vývozu zboží z dvojího užití. Autorem otázky k ústnímu zodpovězení je Bernd Lange, který dostane slovo jako první. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, nejsem pouze autorem e, tohoto této otázky, ale jsem také předsedou výboru, který tuto otázku položil. A myslím si, že právem, protože pokud se podíváme kolem sebe, tak zjistíme, že eh, politika v oblasti vývozu zbraní eh, Evropské unie je skutečně jako švýcarský sír, především pokud jde o zboží dvojího užití. Eh, u těžkých nákladních vozidel dokážeme posoudit, jestli je to vozidlo, které je určeno spíše k převozu nějakých strojírenských eh, dílů, anebo eh, k tomu, že tedy eh, z něj mm, postaví zařízení na odstřelování raket. Nicméně pokud jde o software a technologie, tak je toto posuzování těžší. A může se stát, že jsme velmi překvapeni, když vidíme, že aktivistka v Londýně dostane mail o stavu v Bahrajnu a v v tomto eh, mailu je obsažen trojský kůň, který se do budoucna postará o to, že její mobilní telefon bude posloucháván, že veškeré text, te, texty, které eh, si zapíše do mobilního telefonu, budou sledovat třetí osoby. Takovýto, takovéto způsob, takovýto způsob používání technologií ke sledování se tedy rozšiřuje a e, slouží e, ke špionáži zaměřené proti aktivistům v oblasti lidských práv, lidí, kteří se zastávají základních práv a svobody projevu. A proto se domnívám, že je na čase, abychom se na tuto situaci pečlivě podívali. Nejde o to, že jsou sledováni aktivisté v zemích, eh, kde vládnou totalitární režimy. Eh, nejde o eh, použití tohoto zboží dvojího užití pouze tam, ale týká se to také lidí v Evropě, protože i lidé v Evropě mohou být na základě tohoto softwaru sledovány silami ze třetích zemí. Není to tedy problém pouze Bahrajnu, kam byl dodán evropský software. Byl to problém také v Iránu, kde vznikla kontrolní síť na základě evropské technologie, nebo v Sýrii, nebo také libijská tajná služba získala techniku od firmy, která používá reklamní slogan Nejlépe nejjednodušeji sledovat, nej, nejlépe nejjednodušeji někoho sledovat. I tato firma říká, že má na Blízkém východě 50% podíl na trhu. A pokud se podíváme ještě dále, tak zjistíme, eh, že se jedná o země jako je Etiopie, Nigérie, Uganda, Katar. Všechno to jsou věci, které v podstatě nezapadají do konceptu Evropské unie zaměřené na hodnoty a založené na hodnotách. A proto si myslím, že je velmi správným eh, krokem, že na základě vasenářského ujednání eh, v prosinci roku 2013 jsme tedy eh, <clears throat> trojské koně a síťové nástroje zahrnuli do těch eh, kontrolovaných eh, prvků. Já si myslím, že by bylo potřeba zaručit, aby software a i KT nemohly být zneužity a aby se nedostali do eh, rukou těch, kteří chtějí sledovat své obyvatele, své obyvatelstvo a to způsobem, který je pro nás nepřijatelný. Samozřejmě, že to má i strategicko-politické implikace a bezpečnostní implikace, protože eh, tento software je eh, používán v bezpečnostním sektoru i v Evropě. A proto eh, se ptám na tři věci. Jak to vypadá s jednotností a prosaditelností legislativy v oblasti zboží dvojího užití? Víme, že právě zboží dvojího užití ehm, že jsme schválili všichni, v podstatě eh, nemáme nemáme eh, žádné zábrany ve vývozu těchto věcí a kromě toho, jak je to s kontrolou, protože není přeci možné, aby probíhaly pouze kontroly následné, aby tedy nebylo rozhodnuto již předem o tom, které zboží je možno do jaké země vyvést. A já si myslím, že tady musíme najít postup, který bude co možná nejméně byrokratický a který zároveň zajistí eh, snadný průběh eh, stavné procesy, ale zároveň tedy neo, eh, neohroží, neohrozí naši konkurenceschopnost. To znamená, že jsem vám položil tři otázky a velmi se těším na vaši odpověď. Děkuji, pane Lange, a na, za komisi má slovo paní Malstromová. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za tuto velice významnou a obtížnou otázku. Jak dobře víte, Evropská unie je hlavním výrobcem a vývozcem eh, zboží dvojího užití a hlavním aktérem, eh, pokud jde o kontrolu eh, těchto exportů, protože to je zásadní pro konkurenceschopnost našich vývozců a to představuje asi 40 miliard euro, které kontrolujeme. Je to důležité i pro naši zahraničí a mezinárodní bezpečnost. Náš kontrolní režim byl posílen a v posledních desetiletích. Máme velice solidní pravidla, máme velice solidní základy. My jsme byli vzorem pro celou řadu třetích zemí. Samozřejmě svět se mění a nemůžeme eh, zachovat status quo, protože vše se vyvíjí, je třeba to modernizovat eh, a proto řešíme různé výzvy, o, výzvy, o kterých hovoří pan Lanke a další. Potřebujeme tedy moderní kontrolní kapacity a eh, v příštím období. Já souhlasím s těmi problémy, které jste zmínil a pokud jde o e, tu technologii pro sledování, protože to může být e, použito pro porušování lidských práv a toto musíme řešit i my jsme v rekordní době připravili a přijali v řízení delegovaný akt, kterým se do evropského práva transponuje multilaterální ujednání, vasenářské ujednání, pokud jde o tento typ softwaru, který se používá pro monitoring. To je důležitý krok dále vývoz těchto technologií pro sledování. To je velice důležitý prvek naší revize exportní politiky. Jak víte, komise v, v dubnu minulého minulého roku zveřejněna sdělení, kde jsme nastínili určité alternativy, pokud jde o tento přístup k lidským právům, protože to je třeba vzít do úvahy při kontrolách exportu. Například navrhujeme stanovit eh, eh, záminku lidských práv eh, pro nebo důvod lidských práv pro zákaz vývozu nějakých položek. Je třeba přesně identifikovat, které položky mohou ohrožovat lidská práva, naši bezpečnost a musíme i Eh, postupovat selektivně eh, v těchto kontrolách, především u těchto položek, abychom náhodou nezakázali ty, které mají legitimní užití. Je třeba i eh, dbát na to, aby třetí země nenahradili, nesubstituovali naše vývozy, což by poškodilo naše výrobce a také by to ohrožovalo lidský, lidská práva. Proto jsme teď zahájili hodnocení dopadu. My zde hm, monitorujeme různé alternativy, jak přistupovat k kontrolám vývozu. Také musíme i působit synergicky mezi různými režimy kontrol, protože toto je pouze jeden z nástrojů, který máme. Například můžeme zvážit restrikce eh, vývozu tím, že budeme eh, se eh, zaměřovat na konkrétní země podle článku 215 smlouvy. Jak víte, Sdělení eh, také i nastínuje určitou vizi, jak tedy náš model by se měl opírat o vyhodnocování rizik do budoucna. Eh, stanovují se konkrétní alternativy, jak posílit efektivitu našich kontrol a jak minimalizovat dopad na hospodářskou soutěž, což znamená rovné podmínky pro všechny uvnitř EU i v našich vztazích se třetími zeměmi. Například bychom mohli propagovat i eh, takzvané otevřené licencování, open licensing, abychom ne, neblokovali zachovali vývozy. To znamená, abychom eh, dělali kontroly ex ante pouze u těch velice citlivých komodit eh, a to by znamenalo i snižování nákladů na tyto kontroly. Dále, já sdílím názor parlamentu a to, že mm, mm, tento projekt má velice technický charakter, proto je třeba mobilizovat e, specialisty know-how, tedy zmobilizovali jsme experty z celé EU, kteří provádí e, přeskum tedy technologických, e, technologického vývoju, vývoje, tak abychom byli vždy aktuální. My tedy spolupracujeme eh, s experty, s nevládními organizacemi, s zástupci výrobců, výrobní sféry, aby také mohli přispět. Samozřejmě soukromý eh, sektor, ten také zmobilizován, ale samozřejmě my zároveň musíme bojovat proti šíření těchto technologií, proto musíme s těmito všemi subjekty mít efektivní partnerství. Děkuji, paní komisařko, a nyní za politické skupiny. Jako první je kolega Adam Seinfeld za, Seinfeld za FPP. Dvě minuty. Eh, děkuji. Děkuji vám. Pane předsedo, kontrola mezinárodního trhu eh, produktu potenciálně dvojího užití je velmi složitou záležitostí. Ono je totiž velmi snadné přes všechny překážky a kontroly provádět obchod s, takovýmito, s takovýmto zbožím. A konec konců i samotná technologie ze své podstaty univerzální a záleží vlastně na konečném uživateli, jakým způsobem ten daný produkt budou používat. Něco trošku jiného je pak rostoucí účast malých a středních podniků na mezinárodním obchodu, což je dobrý trend, protože právě takovéto malé společnosti jsou základem hospodářských systémů a proto není možné je přehlížet a zatěžovat byrokracií. Dámy a pánové, respektování svobod a budování mezinárodní bezpečnosti si žádá velmi konkrétní postupy tak, aby se nám podařilo vypracovat moderní systém řízení exportu zboží dvojího užití, tak abychom zajistili, že takovéto zboží nebude využíváno například při ilegálních represích vlastního národa nebo jiných národů. Je potřeba připomenout si důležitost výzkumu a vývoje. Nicméně provedení tohoto velice důležitého úkolu nesmí znamenat zátěž pro konkurenceschopnost Evropy. Nesmí se jednat o přítěž pro malé a střední podniky při jejich přístupu na světový trh. Děkuji. Děkujeme vám za socialisty a demokraty kolega Leichtfried. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Politika je někdy velmi namáhavá. Pokud se eh, věnujeme takto detailním věcem, tak je to ještě namáhavější. Já jsem jako jeden z prvních v tomto parlamentu se začal zabývat božím dvojího užití a nejprve e, bylo potřeba vysvětlit, co to vůbec je, protože to vědělo pouze velmi málo lidí. E, mediální veřejnost se touto otázkou nezabývala, protože to pro ní nebylo zajímavé a věci, které nejsou zajímavé, vždycky nabízejí příležitost pro skupiny, které e, z toho, na tom chtějí vydělat, mohou svoje aktivity provádět relativně nerušeně. Zjistili jsme, že e, zboží dvojího užití jsou v podstatě zbraně, že je to něco, e, na co si musíme dát pozor e, Někdy se zdá, že je to eh, něco úplně jiného, ale eh, já jsem velmi rád, paní komisařko, že jste řekla, že eh, tu, tu jsou některé problémy a že ty věci musíme řešit. První problém spočívá v tom, že tu není rovná hospodářská soutěž, pokud jde o vývoz těchto věcí z Evropské unie. Budu hovořit anglicky, protože pan Dartmund přišel, vidím jeho vlajku. Jsou tu národy, které mají poměrně přísná pravidla, pokud jde o vývoz, jsou tu jiné národy, které eh, přísná pravidla nemají. Eh, Spojené království má poměrně přísná pravidla a snaží se je dodržovat. V jiných státech tomu tak není. To znamená, že to je nevýhoda pro Spojené království, eh, pokud budeme mít evropská pravidla. Možná, že pan Dartmouth s tím bude souhlasit. Já si myslím, že je to situace, která je špatná, musíme ji změnit. Potřebujeme jednotná evropská pravidla. A druhá věc, kterou chci říct, samozřejmě, že Eh, si musíme dát pozor na to, co pod tato pravidla spadá. Samozřejmě, že bylo řečeno, že máme seznam a všechno, co není na tomto seznamu, eh, se může vyvážet. Je to správný přístup nebo ne? Možná, že eh, potřebujeme ještě přístup, který by zohlednil i všechno ostatní. A kromě toho jste hovořila o kontrolách ex ante a ex post. Samozřejmě, že kontroly předem stojí více, ale kontroly ex post zase mohou stát lidské životy. To znamená, že to musíme zvážit. A myslím si, že lidské životy jsou významnější než náklady pro podniky. A kromě toho další důležitá oblast software. E, pomalu se nám, co by evropskému legislativci e, snaží, e, daří zahrnout do toho i oblast softwaru. Je to velmi důležité právě v oblasti porušování lidských práv. Umí, Umím si představit, že evropská bezpečnostní technologie stála mnoho lidí života, proto na to musíme velmi eh, klát důraz a dát pozor. Děkuji, pane kolego Leichtriede. Eh, pane eh, vy budete mít sám eh, řečnickou dobu. Chcete nyní tedy uh, položit otázku? Já si myslím, že uh, vzhledem k nedostatku času budete mít možnost se vyjádřit v rámci své řečnické doby. Příspěvek bez mikrofonu. Nezlobte se, eh, pan řečník mě explicitně a přátelsky zmínil a je obvyklé podle našeho jednacího řádu, abych měl možnost reagovat. Ano, a je také obvyklé, pane Dartmouth, že o tomto rozhoduje předseda. A je také obvyklé, že když někdo využije modrou kartu a má zároveň řečnickou dobu, tak využije svou řečnickou dobu k tomu, aby reagoval. Má slovo paní Fotiga. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, země jako Spojené státy, Kanada anebo Maroko zavedly sankce vůči Rusku, do kterých zahrnuli i oblast vesmírných technologií. My jsme se rozhodli jinak. Naše sankce se netýkají například Evropského vesmírného programu. Důsledek je takový, že třikrát za letošní rok byly vypuštěny komerční eh, družice, při jejichž vypouštění byly použity eh, rakety Soyuz a Protos. Tento proces eh, byl katastrofální. V některých případech Eh, ten proces zcela sehnal, v jiných, selhal, v jiných případech se daná družice nedostala na potřebnou oběčnou dráhu. Čím to je? Je to tím, že máme nedostatečná pravidla, že nedostatečně řídíme systém zboží dvojího užití, a nebo je to pouze nevhodnou reakcí eh, evropských států na krizi na Ukrajině. Děkuji za liberály. Má slovo paní Scháke. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, dnes se nám připomnělo, o co jde v této debatě, která už probíhá příliš dlouho. Hekři eh, se zaměřili na to, jakým způsobem se naše instituce dostaly eh, do hledáčku malwareu, eh, který se tváří jako běžný software a který přitom těží naše data. Je to software, nikoli hardware, a využívá chyby v naší síti. Vidíme případy, eh, kdy například virus Stuxnet napadl jaderná zařízení v Rusku, Mexiku, Saudské Arábii a Iránu. Často se díváme na Čínu a na Rusko jako původce těchto útoků, nicméně výzkum, který byl zrovna dnes zveřejněn, nám ukazuje, že tyto systémy dost možná vznikly tady v Evropě. I když třeba byly vypracovány pro rozvědky, Technologie se velmi často eh, a snadno roz, eh, jaksi rozšiřují, stávají se menšími a obratnějšími. A uvědomme si, jakým způsobem tento trh bude vypadat, když nebude regulován. Po celém světě takovéto technologie poškozují lidská práva, ale i naši vlastní kritickou infrastrukturu a citlivá data. Tento miliardový trh v digitálních zbraních by mohl být tím největším bumerangem, který jsme kdy viděli. Nezodpovědné vákum v exportní legislativě je potřeba zaplnit systémy, které usnadňují masové, ma, masový dohled a e, nabourávání se do zařízení koncových užitelů je držet pod pokličkou. Je potřeba zavést požadavky na licencování, transparentnost a bezpečnost. Je potřeba zajistit rovné podmínky pro naše společnosti. Paní komisařko, mě zajímá, zda budete představovat pozitivní nebo negativní seznam případných členských států a jak budete reagovat na krize budete pracovat s mechanismem catch-all? Já si myslím, že by to byl dobrý nápad. Rovněž žádám, aby byly provedeny studie dopadu ve fázi výzkumu a vývoje, aby se vědělo dopředu, jaká nebezpečí mohou systémy představovat, aniž by to ohrozilo práci výzkumníků. Potřebujeme chytrou legislativu a to co nejdříve. Daleko víc, než co přijala rada v pátek. Čekat ještě déle je nezodpovědné a nebezpečné. Děkuji. Děkujeme za Eh, levici, eh, za frakci GUE NGL Anne-Marie Miner. Aha, ale tu nevidím. Takže jdeme na zelené. Ska Keller, máte jednu minutu. Děkuji. Máme ještě hodně práce, eh, pokud chceme vyřešit to, jak Evropa bude řešit vývoz věcí, které vypadají neškodně, ale mohou pomoci například k tomu, že jsou sledováni aktivisti v oblasti lidských práv. Já si myslím, že hlavním úkolem musí být to, že budeme chránit bezpečnost lidí nejen tady v EU, ale také ve třetích zemích. A nestačí, když zboží budeme eh, řešit a prověřovat teprve tehdy, když už je dávno v cizích ne, ne, nevhodných rukou. Já si myslím, myslím, že kontroly musí probíhat předem, ne ex post. A s rozvojem technologií se musíme rozvíjet i my. Musíme dále rozvíjet naši legislativu, protože nemá smysl eh, z toho výjímat eh, nové moderní teologie, technologie sledování, protože právě ty mohou napáchat velké škody. Proto je velmi dobře, že se tomuto tématu věnujeme právě nyní. Eh, právě nyní, v roce 2015, potřebujeme nový návrh. Nejde pouze o technickou záležitost, jde o to, jak chráníme životy lidí a jak chráníme lidská práva. Děkuji. Děkuji. vám, paní kolegyně. Jako další EFFD, eh, pan William Dartmouth, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, vzhledem eh, k naší předchozí rozpravě si říkám, proč tomu má být tak, že politici establishmentu, kteří si říkají liberálové, jsou ve finále vždy tak neliberální. A pan předseda evidentně se eh, řídí příkladem pana Ferhofštata, který, jak jsme viděli dříve dnes, v podstatě nedebatuje, ale pouze nadává. No nic. Rád bych využil tuto příležitost k tomu, abych reagoval na pana Leichtfrieda a na jeho velmi galantně položenou otázku. Eh, rád bych poukázal na to, že e, paní kolegyně po mé pravici není členkou mé frakce, jak si pan předseda zdá se myslí, možná do příště se poučíte. E, byť toto je poměrně nevýznamné technické zasedání. Pane Leichtfriede, Spojené království používá svůj vlastní zdravý rozum, když určuje, co budeme nebo nebudeme exportovat. Nicméně já a ještě jiní ve Spojeném království plně respektujeme práva dalších států, aby tyto aplikovali svůj vlastní zdravý rozum v tom, co budou nebo nebudou exportovat. Nemyslíme si, že by toto mělo být jaksi podstrčeno eh, všemi mastmi pomazané Evropské komisi. Účel legislativy o zboží dvojího užití je, že při exportu čehokoliv, co má dvojí užití, musí mít příslušná společnost eh, schválení i ve Velké Británii ze strany Velké, eh, Evropské komise. Eh, bez ohledu na úvod pana Langena trvám na tom, že toto je legislativa na nesprávném místě. Tento rámec dává komisi další pravomoci aby mohla určovat, co lze a co nelze exportovat. Spojené království je lídrem světového obchodu a už jim je stovky let. Režim zboží dvojího užití je pro nás zkrátka nepřijatelný. Děkuji vám. Omlouvám se eh, paní Fotiga za to, že jsem si o ní myslel, že by mohla snad být součástí vaší frakce. Eh, další je pan Kelam. Děkuji vám. Eh, Paní komisařko, export technologií, kterou lze využít nesprávným způsobem, tedy na potlačení občanských iniciativ a porušování lidských práv, je pro nás stále větší výzvou. Zboží dvojího užití, eh, které přispívá například ke špehování lidskoprávních aktivistů a má sloužit k ovládání opozice, je jistě nesprávné. Eh, dnes jsme tady od toho, abychom zajistili, že kontrolní mechanismy v této oblasti budou aktuální a efektivní. To znamená, že potřebujeme především efektivní spolupráci s výzkumníky a soukromým sektorem. Takováto spolupráce musí řešit i rostoucí, eh, narůstající otázku transferu technologií. Eh, děkuji komisi za jejich revizi toho, této oblasti z loňského dubna kde se navrhují eh, hlavní postupy do budoucna a identifikují se největší problémy. Význam dnešní debaty podle mě je hlavně eh, podpora a urychlení legislativního procesu na aktualizaci legislativy o zboží dvojího užití. Má se také jednat o další pobídku pro členské státy, které se mají připojit ke všem mechanismům, které pro tuto oblast máme. Vzhledem k tomu, že často dochází ke zneužívání zboží dvojího užití, vidíme zde však ještě větší problém, a to důvěryhodnost celé EU, což je něco, co je založeno na společných hodnotách a spravedlnosti. Nadále umožňování toho, že zboží dvojího užití se dostane do rukou represivním režimům, podkopává naše hodnoty a pouze za účelem využití krátkozrakých, e, krátkodobých výhod. Je naléhavě potřeba obnovit embargo na zboží dvojího užití do zemí, které jsou předmětem sankcí ze strany EU, jako je například Rusko. Není možné, aby se toto zboží dostávalo do rukou separatistů. Chci se komise zeptat, jaké kroky podnikne, že se bude i dostatečným způsobem v oblasti exportu zboží dvojího užití řešit i kyberbezpečnost. Děkuji. Děkuji, připomínám všem kolegům, aby dodržovali eh, řečnickou dobu. Paní Moska, máte minutu 30. Pane předsedo, paní komisařko Malstremová, dnes více než kdy jindy je zásadní řešit otázku eh, výrobků s dvojím užitím, protože zde je taková nová tendence teď v EU, to znamená, jiní hráči jsou aktivní a snaží se eh, zintenzivnit své obchodní vztahy a na druhé straně je to důležité i mm, e, mm, pro efektivní boj proti teroristům a je třeba tedy držet krok s technologickým e, rozvojem a je velice těžké na to přijímat adekvátní normy. Proto je třeba věnovat maximální mm, e, důležitost pravidlům, které budou upravovat použití těchto výrobků a je třeba akcelerovat, urychlit přijímání legislativy. Měli bychom využít této příležitosti a zdůraznit určité obavy, které jsme již slyšeli. Zaprvé třeba vzít do úvahy na jedné straně nutnost eliminovat každou hrozbu vyplývající z, eh, z nepatřičného užití těchto výrobků, ale zároveň je třeba se vyhnout tomu, aby nedošlo k narušení trhu, protože to by mělo za následek ztrátu konkurenceschopnosti našich výrobků, výrobců a navíc ještě by to mohlo eh, vést k takové netransparentní regulaci. Je třeba tedy eh, provádět tedy kontroly, striktní kontroly ex ante i ex post, ale je třeba i mm, intervenovat, abychom minimalizovali bariéry, které pořád ještě existují na evropském trhu. Je třeba přijmout nejefektivnější opatření, abychom mm, i podporovali co nejcílenější kontrolu těch citlivých komodit. A třeba je zamyslet nad tím, jak globálně směřovat k určitému, eh, určité konvergenci konvergenci ke společným normám, aby to, abychom zde my jako Evropská unie vystupovali velice efektivně. Děkuji a děkuji také tlumočníkům, které, kteří zvládli toto tempo. A nyní má slovo Markus Preco. Pane předsedo, dámy a pánové, Hovoříme o technologii určené ke sledování a zboží dvojího užití eh, je velmi eh, krásný výraz, přikrášlující výraz, protože někdy je velmi jasné, o co jde. Jde o pouze jedno jediné použití. Každý čtvrtek, když se setkáváme tady ve, Čtr- ve, ve Štrasburku, tak se tento parlament zabývá porušováním lidských práv na celém světě. Ve většině případů když zjistíme, že se používají technologie určené ke sledování, tak nezřídka kdy pocházejí z Evropské unie. Já si myslím, že v těchto případech, kdy jde o e, občanská lidská práva, potřebujeme e, pozitivní seznam, e, kontroly předem, pozitivní seznam zemí i zboží. Pane Lange, vy jste položil oprávněné otázky. Ptal jste se, jestli jsou obětí sledování i občané Evropské unie, ale co očekáváte od Evropské unie, která nejenže eh, vyváží zbraně, ale dokonce eh, také vyváží data o svých občanech, dobrovolně je předává třetím zemím. Eh, děkuji. Bodil Cevajos je další řečník, který dostane slovo na minutu. Herr talman, fru kommissionär, jag fick svar på flera av Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Na některé z otázek, eh, které jsem chtěl položit, už jsem dostal odpověď. To znamená, že se budu soustředit na to, co zatím zodpovězeno není. Záleží mi na tom, aby nástroje pro sledování byly zahrnuty do seznamu zboží dvojího užití. Například v oblasti telekomunikací je celá řada věcí, eh, které nejsou kontroverzní v určité zemi, ale v jiné zemi to může vést ke katastrofě. To znamená, že eh, se musíme postarat o to, aby eh, demokratická nebyla pouze země, ze které se vyváží, ale také země, do které se vyváží. To znamená, že eh, v zemi, eh, která nemá problémy s vnitřním konfliktem, to nemusí být problematické, jinde ano. Musíme si uvědomit, že mnoho evropských zemí vyváží technologie například do severní Afriky. Je správné, že Evropská unie se zastává základních práv, eh, byť to není vždycky v zájmu ekonomickém, ale přesto si myslím, že lidská práva musí být vždy na prvném místě a doufám, že návrh komise půjde tímto směrem. Eh, další řečnicí je paní Tiziana Begin na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, děkuji. Tyto výrobky s dvojím užitím jsou výrobky pro civilní užití, které lze použít i vojensky, jako třeba chemikálie, jako te, různé technologie pro sledování a tak dále. Takový například i například letecká navigace, tak ta může se používat pro cílené bombova, bomby a e, zde jde o tedy e, po výrobky s civilním užitím, ale prosím, hovořte pomaleji, protože tomu, tomu musí rozumět všichni a to se musí přeložit. Takže vezměte to do úvahy. Dobře, tak ještě jednou. Já jsem říkala, že zde se nehovoří o zbraních, ale pouze o výrobcích pro civilní užití a proto je to velice eh, nejasné, protože to jsou výrobky, které nepři, nepodlíhají těmto různým restrikcím a mohou být použiti pro porušování lidských práv na světě. Zde eh, Evropská unie se docitla v krizi, protože máme zde různou umluvu na, o eh, lidských právech, ale na druhé straně máme zde ty technologické komponenty, které lze zneužít i proti našim vlastním zájmům. A na jedné straně Evropa eh, chce tedy eh, hrát vůči roli a eh, má krásné deklarace, ale na druhé straně třeba podávaly se chemikálie do Syrie, které tam byly zneužity. A jsou to látky, které se používají pro civilní určití, ale de facto se používají i pro výrobu chemických zbraní. A proto je třeba mít lepší kontrolu ze strany členských států, které budou kontrolovat lépe tyto výrobky dvojího užití, tak abychom mm, i stanovili, co legitimně lze vyvážet, co ne. Je třeba i seriózně pracovat na vývozu softwaru a technologií podobného ruhu, třeba technologie pro sledování, tak aby tato technologie Made in Europe nebyla zneužívána eh, třeba pro to, abychom eh, porušovali eh, se, díky tomu lidská práva, třeba jako byl případ Iránu. Dále je třeba, proto apeluji na komisi, aby co nejdříve přistoupila k revizi pravidel pro tyto výrobky, abychom tam měli definice, které budou preciznější, protože to i vyplývá z nedávných závěrů rady, tak abychom i aplikovali to na další výrobky a produkty, které je třeba seriózně kontrolovat. I především členské státy to musí kontrolovat velice striktně, protože jich se týkají eh, tyto výrobky využití, které nejsou primárně zbraně. Děkuji. Jako další Jaroslav Valensa, minuta 30, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel zneužívání zboží dvojího užití, zejména v oblasti softwaru a technologie, přispívá k nebezpečným vojenským agendám při financování výroby zbraní a porušování lidských práv. Jak víme, stále více případů porušování lidských práv ze strany autoritářských vlád za používání technologie z EU přispívá i k nedávnému navýšení, ne, respektive nedávnému zhoršování situace v oblasti e, lidských práv. Je potřeba uzavřít všechny mezery v pravidlech pro obchodování s těmito technologiemi. Je potřeba aktualizovat legislativu i její implementaci. Je potřeba zajistit řádné užívání tohoto zboží. Za tím účelem musí, Evrop, musí Evropská unie řídit export, tranzit zboží dvojího užití a musí začít přispívat k mezinárodnímu míru a bezpečnosti. Je v našem vlastním zájmu, abychom hájili technologie a software z Evropské unie, aby se tyto nepoužívaly jinak, než k čemu byly původně určeny. Je potřeba, aby digitální infrastruktura a strategické zájmy Evropské unie byly řádně obhajovány. Evropská unie mezinárodně vzato je důležitý aktér v této oblasti, jakožto zastánce lidských práv a ochránce demokracie demokracie, musíme v rámci naší politiky i naší legislativní práce na oblasti, v oblasti obchodu napříč členskými státy hrát aktivní roli. A podle nedávných studií mezinárodní eh, snahy o kontroly eh, kontrolu zboží dvojího užití jsou zastaralé a musí se aktualizovat, aby drželi krok s vývojem moderního světa. Já měla pocit, že mám dvě minuty. Ne minutu a půl podle toho, co mám před sebou, ale každopádně děkuji. Myslím, že váš bod zazněl jasně. Ani Rodriguez měl Fernández. Minuta a půl. Ninguna de que la Unión Europea tiene como objetivo prioritario. Evropská unie má jako prioritní cíl podpora demokracii, právní řád, stát práva v různých zemích světa. A jsme svědky různých, různého zneužívání ze strany států, které používají různé technologické produkty, včetně softwaru, které měly sloužit eh, k eh, civilnímu účelu, ale bohužel byly zneužity. A máme různé informace, které ukazují, že existuje skutečná naléhavá potřeba uspůsobit legislativu Evropské unie v této oblasti, ale také překlenout a zaplnit některé mezery, které stále přetrvávají. Máme tu velmi vážný problém, který může mít ještě horší důsledky do budoucna. Musíme eh, povolit jenom, nebo nesmíme povolit ty prostředky, které jsou z Evropské unie, ale mohou být pak použity represivními um, úřady, policejními jednotkami a tak dále. Potřebujeme legislativu, která je moderní a flexibilní. Musíme eh, také napravit rozdíly, které, sladit rozdíly, které existují mezi členskými státy. Tato změna eh, by měla nastat nyní, teď. Hovořili jste také o kalendáři a harmonogramu Ehm, a jak se toho tom hořilo ve sdělení z Dubna. Ale teď potřebujeme jasný, pevný zákaz, závazek, tak, aby eh, tato iniciativa dospěla ke svému konci, k úspěšnému vyústění. Děkuji Nikola Danty, minutu. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové. Je mimo veškerou pochybnost, že obchodování takzvaným zbožím dvojího užití musí samozřejmě podléhat velice konkrétním pravidlům. Je nutné najít specifickou úpravu, která postihne veškeré scénáře. Je to o to urgentnější, že dnes se pohybujeme ve světě, který se neustále mění, v němž vznikají stále nová ohrožení z pohledu bezpečnosti a e, bezpečného života národů. Proto je důležité, aby komise pokročila rychleji a přišla s legislativním návrhem. Doufáme, že nejdříve e, přijde s e, vyváženým posouzením dopadu a že vezme v úvahu úvahu i mezinárodní otázky v bezpečnostní oblasti a lidská práva, protože je důležité, aby netrpěla hospodářská soutěž. Doufám, že komise vyvine veškerou snahu, aby úprava byla zavedena a harmonizována na mezinárodní úrovni. Přecházíme k postupu Catch the Eye. Jedna minuta pro každého řečníka dostane se na všechny jako první Nikol Kaput. Nikola. Nikola Kaput. Presidente sono necessari controlli più severi sulle esportazioni di prodotti a uso duplice. přísnější kontroly potřebujeme k vývozu zboží dvojího užití. evropská unie musí nejen zajistit eh, bezpečný život svých vlastních občanů, ale i zajistit, že s těmito produkty obchodujeme bezpečným způsobem. Musí být prováděny řádné kontroly ve smyslu vývozu, eh, způsobu použití a případného porušování lidských práv. V současné době zboží dvojího užití není v oblasti působnosti komunitární, každý členský stát si tam rozhoduje a provádí kontroly sám a musíme zajistit, aby alespoň existovala systém notifikace u nejcitlivějšího zboží a zároveň žádáme po komisi, aby zavedla příslušnou transparentnost a postupně přišla i k harmonizaci právní úpravy. Děkuji a nyní pan Ivan Jakovčič. Pane předsedo, paní eh, komisařko, dilema, jemuž eh, musíme čelit, nepatří k jednoduchým, i když vlastně otázka je jasná. Jsme pro prioritní vydělky, proto abychom vydělávali hlavně, anebo eh, dáváme přednost ochraně lidských práv, právnímu státu a tomu, že Budeme sledovat, jak se případně v státech, do níž vyvážíme, porušují práva použitím našeho zboží, které my tam vyvážíme, které je používáno jinak. Někdy dokonce se pomocí tohoto zboží eh, útočí na naše sousedy, na naše partnery a proto podporuji myšlenku, že bychom měli dát přednost evropanský tví evropské myšlence a tomu, co dalo původ vzniku tomuto parlamentu. Další řečník Notes Marias na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Kontrola eh, produktů dvojího užití a jejich vývozu je eh, rozhodně něčím, co si zaslouží podporu Evropské unie. A mělo by se to dít i na mezinárodní aréně tím, že přijmeme společné praxe, společné postupy eh, kontroly vývozu problém přijímání nových členů musí vycházet z určitých kritérií a nesmí sloužit k vylučování jakýchkoliv zemí. A prozatím Turecko je překážkou. Připojení eh, Kypru k režimu NTSR v rámci uspořádání Vasanary a proto by Evropská unie měla podpořit kandidaturu Kypru a měla by vynakládat další tlak na Turecko. Děkuji. Für eine Minute. Na jednu minutu. Děkuji vám, pane, Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko. Není to poprvé, kdy zde Hovoříme o vývozních kontrolách zboží dvojího užití. Dnes hovoříme zvláště o technologiích, komunikačních technologiích a softwaru. Ale známe mnoho závažných případů, kdy takovéto technologické produkty byly zneužity. A nemůžeme to vyřešit ani prostřednictvím stávajícího nařízení, ani prostřednictvím plánované legislativy. Musíme zde postupovat důsledněji. Například výzkumné projekty, ty společné výzkumné projekty, které jsou financovány a kde také je například eh, zapojen kosmický průmysl. A například eh, bezpilotní letouny, které napadaly pásmo eh, gazy. Uvědomme si to. Je třeba tedy opravdu překontrolovat i civilní užití tohoto zboží v rámci kontrolních projektů. A proto je nezbytné, aby se věnovala pozornost některým podnikům a zemím. Děkuji. Děkuji a nyní na závěr dávám slovo komisi komisařce Malbströmové. Děkuji vám a děkuji za veškeré vaše vstupy do této komplexní debaty. Všichni souhlasíme, že máme obrovské množství produktů, které mohou by sloužit k velmi legitimnímu užití, ale existuje také riziko, že budou zneužity eh, k <clears throat> narušování lidských práv lidí. A to se musí řešit nejenom prostřednictvím kontroly exportu, ale musíme dělat více. Vím, že eh, naznačil jsem, že už jsme udělali určité věci, teď nasloucháme a uvidíme, jak budeme moci ještě upravit stávající legislativu. Navrhli jsme sdělení, kterém jsou určité myšlenky, poslouchali jsme tom, tom také, co říká průmysl, co říká co říkají různé nevládní organizace, které jsou aktivní. Já souhlasím, že před pár lety to nebyla situace, nebyl velký problém, ale teď ano, um, regulace se měnily, politiky postoupily, lidé, lidé jsou si toho pro to problému více vědomi, ale potřebujeme mít aktualizované kontroly. Je to vše komplikované, musíme to nastavit správně, abychom to zaměřili správným způsobem a nechceme poškodit evropské, evropský legitimní vývoz. Právě proto teď připravujeme revizi. Využili jsme mnoho různých expertních stanovisek a, a doufám, že budeme mít dobře nastavenou rovnováhu v našem návrhu, který bude příští rok. A těšíme se na další spolupráci s Evropským parlamentem této oblasti a budeme samozřejmě hlásit výboru a parlamentu o dalším pokroku. Děkuji vám, děkuji vám také za tuto rozpravu, kterou tímto uzavírám. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a sice je to prohlášení komise na téma pokyny komise týkající se posouzení dopadů. A jakmile dosedne na